A nyní vysvětlování hlasování. Nejprve to bude usnesení, které se týká situace na Ukrajině, aktuální stav vztahů mezi EU a Ruskem. Nejprve paní Džufrída. Máte jednu minutu. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo vážená paní předsedající. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože si myslím, že bychom měli podpořit dialog mezi Ukrajinou a Ruskem, aniž bychom zapomínali na to, že sankce nemohou hradě diplomatické politické řešení a my doufáme, že takové řešení bude nalezeno v brzké době. Potřebujeme rovněž nalézt určité okamžité mírové vyřešení této situace, je-li to možné. vidíme zde i pozitivní ohlas na sankce v této oblasti. Prosím, říká paní předsedající, pokud chcete, aby tlumočení probíhalo v pořádku, poprosím vás, abyste zpomalila trošičku. I přes to, co jsme si vyslechli ze strany pana komisaře Čološe, bych ráda zdůraznila, že potřebujeme stanovit určitá jasná pravidla v této oblasti, tak aby každý členský stát mohl těžit z pomoci, kterou má k dispozici v souladu se svým produkčním systémem. Ovšem vidíme, že tyto finanční prostředky jsou nedostatečné, budeme potřebovat větší obsah eh, fondů. Když se podíváme na italský příklad za všechny u nás nás to stálo asi 200 milionů eur. Děkujeme. Nyní má slovo paní Gardini. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych vysvětlila, proč jsme nehlasovali pro usnesení, proč jsme se museli zdržet eh, při hlasování o tomto důležitém usnesení. Chci říct, že samozřejmě sdílíme obavy, které se týkají našeho sousedství s ukrajinským lidem a e, událostí, které se na Ukrajině odehrávají a také si myslíme, že je třeba poskytnout podporu pro evropské řešení, ale jsou zde další aspekty, které se nás týkají jako Evropanů a Italů, například oblast energetiky. Zde se hovoří o tom, že chceme eh, jak si ne, eh, vypovědět dohody s Ruskem, také South Stream. Toto nám nepřipadá vhodné. Doufáme, že diplomatici zvítězí, protože je důležité nalézt politické řešení. Děkuji paní Gardíny a jako další paní Ždanoka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení jsem si jistá, že celá řada kolegů nadále produkuje texty založené na jednostraném přístupu k tomuto tématu. Jeden konkrétní příklad v několika zprávách mezinárodních nevládních organizací, zejména eh, Amnesty International, je ukrajinská vláda obvinována z vážných porušování lidských práv v rámci té antiteroristické takzvané operace na východě země. Nicméně ten původní text odstavce 2 v našem usnesení, když hovoří o této zprávě, hovoří o porušování práv eh, ze strany pravidelné ruské armády a separatistů, nicméně v některých případech také ze strany vládních složek. To je velmi nesprávná prezentace eh, eh, zjištění nevládních organizací. Nicméně většina parlamentu rozhodla tak, jak rozhodla. Eh, děkuji vám. Paní Pětikajnen má slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro eh, toto usnesení a jsem velmi ráda, že Evropská unie bude v této věci společné zahraniční a eh, obrané politiky hovořit jedním hlasem. Potřebujeme společnou politiku, která dbá zejména základních lidských práv, eh, dbá prevence konfliktů a soustředí se na hospodářskou spolupráci v regionech sousedství Evropské unie. To znamená, že spolupráce i s Ruskem musí být stabilizována. Nechceme být nepřátelé. Jsem přesvědčená, že krize na Ukrajině Způsobí to samé v zahraniční politice Evropské unie, co způsobila finanční krize v naší hospodářské politice. Musíme se naučit více spolupracovat a musíme se naučit nacházet společná stanoviska, ačkoliv třeba máme různé názory na různé věci. Malé kroky a drobné sankce se zdají být tou správnou cestou v tomto případě. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Teď se dostáváme k vysvětlování hlasování k reakci na ebolu. Jako první má slovo paní Záborská. Paní předsedníčka. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám, že Evropský parlament přijal jasné stanovisko k výskytu závažného infekčního nemocnění. Krize kolem vypuknutí eboli je komplexní, má politické, ekonomické a sociální souvislosti a důsledky, které budou přetrvávat i poté, co pomine primárně zdravotní ohrožení. Propuknutí tohoto onemocnění není již jen problémem západní Afriky, ale jedná se o problém globální. Je třeba jednat ve dvou směrech. Na jedné straně podpořit urychlený vývoj účinných léků a terapie a na druhé straně neustále věnovat velkou pozornost zajištění karantény a klinické péče. Ukazuje se, že tato karanténa funguje pouze tehdy, když mají obyvatele důvěru v zdravotnické pracovníky a ve vládu, což není případ Libérie. A proto by Evropská unie měla využít všech diplomatických možností, aby stabilizovala také politickou situaci v Libérii. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Pietikainen. Arvoisa. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Zdravotní rizika je něco, co by se nemělo využívat ke strašení lidí, ale všichni víme, že v globálním světě, kdy se lidé a zboží pohybují volně, jsou jakákoliv zdravotní rizika také globální. A proto i Evropská unie musí posílit eh, své kapacity eh, pro rychlou reakci v případě takovýchto nadnárodních zdravotních rizik a rizik akutních infekcí. Co se týká eh, eboli, zdá se, že dosud přijatá opatření jsou dostatečná. Zvážíme-li, jak nebezpečné toto je onemocnění, Evropská unie by skutečně měla mít vlastní systém rychlé reakce pro všechny infekční choroby tohoto druhu. Děkuji vám. Dostáváme se k vysvětlování hlasování ohledně situace v Iráku a Sýrii a k ofenzivě ISIS. Jako první dostane slovo paní Arnautu. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsem nesmírně ráda, že se konečně věnujeme pro následování menšin a především křesťanů v této oblasti. Ovšem, bohužel je to zájem velice opoštěný. Situace se neustále zhoršuje po americké invazi v roce 2003. Ano, eh, hovoříme, že jsou to islamistické milice, které jsou zde k dispozici, které zde fungují eh, na eh, obou území, jsou stejně násilné jako ostatní skupiny Ono no, přece nemůžeme podporovat eh, v Syrii Al-Qaidu, eh, eh, El Nostru. Je to opravdu nekoherentní ze strany NATO zemi, aby Turecko vyzbrojovalo, školilo a financovalo tento stát a zároveň, si, zároveň například využívalo ropu z této oblasti, zatímco vidíme, že tam dochází k rekrutování přímo na ulicích v této zemi. Bylo by podle mého názoru dobré, aby Evropská unie velice jasně začala bojovat proti všem milicím islámského charakteru společně s, se syrskou i iráckou vládou. Děkuji vám za pozornost. Next speaker. Děkuji. Další řečník je paní Dots. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všichni jsme šokováni eh, těmi barbarskými vraždami, ke kterým došlo v nedávné době na Blízkém východě. Eh, soucítíme s rodinami obětí a s rodinou Alana Hedinga a s Alanem Hedingem jako takovým, který čelí eh, velmi vážné hrozbě. Ale nejen to, ale i zabíjení v křesťanských komunitách v Sýrii a v Iráku jsou velmi vážné věci. Je důležité, aby Evropská unie dala k dispozici efektivní prostředky na ochranu eh, křesťanských menšin napříč Blízkým východem. Je také na místě zmínit nedávné, nedávnou, nedávné umrtí Lorda Bansaida, který reprezentoval uh, můj volební okrsek v tomto parlamentu mezi lety 1979 a 2004. Byl velkým vyslancem křesťanského, uh, křesťanského světa a byl také eh, advokátem Severního Irska, prosazoval mír, a více peněz pro můj volební okrsek. My eh, v severním Irsku už druhého takového člověka nezažijeme a ani Evropa již takového druhého politika nezíská. I s jeho rodinou soucítíme. Děkuji vám. Eh, jako další paní Petýr. Hvala lepo, gospođo predsjednice. Podržala jsem... Paní předsedkyně, já jsem podpořila toto usnesení. A to proto, že během posledních měsíců zjišťujeme jasná porušování práv a zabíjení na Blízkém východě. V Iráku se je pronásledováno nevinné obyvatelstvo, zejména křesťanská měnčina, 1,2 milionů lidí bylo vyhnáno a 1,5 milionu lidí nutně potřebuje humanitární pomoc. Eh, násilné přestupy na islám, k islámu jsou na každodenním pořádku věcí. Eh, patriarch řekl, patriarcha řekl, že takovýto islám by měli odsoudit všichni muslimové. My bychom měli učinit vše, co je v našich silách, aby přestalo pronásledování obyvatel v Sýrii, v Iráku a na Blízkém východě. E, jasně se ukazuje, že svoboda víry a přesvědčení jsou neoddělitelné od důstojnosti člověka a je třeba toto od, jasně odsoudit z, zásadní porušování lidských práv a veškeré ideologie, které nedodrží, lidský, nedodrží lidská práva, e, jsou velmi špatné. Děkuji. Děkuji, pan Šogor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Situace v Iráku a v Syrii představuje bezpečnostní hrozbu pro daný region i pro západní svět. Zažíváme zde jednu z nejzvážnějších krizí, například v oblasti situace žen, dětí a náboženských menšin, které jsou, kteří jsou všichni neproporcionálně zasaženy akcemi islámského státu. Rychlá mezinárodní reakce eh, je naprosto zásadní. Pro náboženské menšiny na Blízkém východě je potřeba, aby tyto odmítly aktivity islámského státu co nejsilnějšími slovy. Rád bych dále zdůraznil také důležitost spolupráce a dialogu mezi všemi skupinami v Iráku a upřímně doufám, že nová vláda bude představovat krok správným směrem. Z dlouhodobého hlediska jsem přesvědčen, že irácká vláda musí zapracovat na znovu zavedení konceptu inkluzivního občanství, což by měl být definující princip pro inkluzi všech skupin v Iráku a obnovení důvěry. Děkuji vám. Děkuji vám. Nakonec k tomuto tématu paní Záborská. Thank you, Madam President. Původní návrh... Děkuji, paní předsedkyně. Původní návrh textu usnesení o situaci v Sýrii a Iráku téměř nezmiňoval křesťany, i když jsou to právě oni, kdo se stal cílem násilí a pronásledování ze strany teroristů takzvaného islámského státu. Nakonec se podařilo zapracovat do společného návrhu textu dva odstavce o křesťanské menšině v tomto regionu. Blahopřeji vyjednávačům za jejich úsilí a vstřícnost. Jsem ráda, že tento parlament byl nakonec schopen vyjádřit solidaritu členům křesťanských společenství, kteří jsou ve svých domovských zemích pronásledováni a kterým hrozí zánik. Křesťanskí obyvatelé Iráku jsou dnes kvůli svému náboženstvu a přesvědčení pronásledováni, byli zbaveni základních práv a donuceni stát se vyhnanci Tečenci. Vítám, že jsme společně dokázali poukázat na jejich utrpení. Toto usnesení může být prvním krokem na cestě návratu iráckých křesťanů zpět do jejich domovů. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k vysvětlování hlasování k situaci v Libii. Máme jenom jednoho řečníka, pana Schaffhausera. madame la... Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Naše skupina, já osobně jsem hlasovala pro toto usnesení, protože bere v potaz dopad, dopad na šílenou situaci, kterou vidíme v, Libyi v Libii a zároveň zdůrazňuje všechny problémy, které známe, ovšem které bychom měli popsat, pokud jde o obchod se zbraněmi, teroristé, migranti, kteří se dostávají masivně na břehy Itálie. Zároveň ovšem bychom si přáli, abychom zdůraznili i roli Francie, bohužel moje země a zároveň i na to, na to, které je zodpovědné za tuto šílenou, pekelnou situaci. Byli by my zároveň bychom si přáli zdůraznit v tomto usnesení to, že Libie je obětí, je obětí této diplomacie, hazardující diplomacie, to skutečně musím říci, Evropy i západního světa, a že ve stávající situaci opravdu nevidíme, nevidíme dlouhodobé udržitelné řešení. We move now to... Nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování u usnesení Izrael a Palestina. Pan Karte má slovo jako první. I voted against... Já jsem hlasoval proti společnému usnesení u Palestiny, protože si myslím, že to vysílá určitý signál přímo Izraeli. A to ten, že může pokračovat v této genocidní kampani proti palestincům beztrestně. Já si myslím, že lidé v celé Evropě budou velice smutní, když se dozví, že i poslanci z Irska a na, náš, mm, poslane, náš dům hlasoval proti tomu, že 43 Eh, zvolených palestinců eh, eh, nemá možnost se vyjádřit. My chceme, aby došlo opravdu k vyšetření válečných zločinů, ke kterým došlo u poslední agrese Izraele. Chceme, aby EU rovněž implementovala článek 2 asociační dohody mezi EU a Izraelem tím, že zmrazíme tuto dohodu, pokud bude Izrael pokračovat v porušování lidských práv a zároveň chceme reparace ze strany Izraele pro ty projekty, které jsme financovali Evropská unie a které zničil Izrael v průběhu těch posledních útoků v Gaze. Příliš mnoho jsme zde hovořili v tomto výročním roce, v tom, že jsme symbolem míru. Ovšem to, co děláme nyní zde v Evropském parlamentu, to je opak toho. Už v podstatě jsme symbolem mezinárodní nečinnosti, e, když se díváme na tuto válku, která je vedena proti palestinskému lidu. Děkujeme a nyní má slovo paní Doc. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já mám pocit, že je zde několik, několik aspektů, které by měly představovat jádro reakce Evropského parlamentu na stávající situaci v tomto regionu. Nejprve si myslím, že bychom měli podpořit to suverénní právo Izraele bránit své hranice a své lidi před terorismem. Ale zároveň, zároveň jsme si vědomi ohromného utrpení, ohromného utrpení, když se díváme na lidi v Gaze, vidíme, jaký to mělo na ně dopad, celá tato operace, vidíme to přímo na místě a musíme jednat. Zároveň bychom si měli uvědomit dopad, která má tato operace Protection Edge a jaký má dopad i na bezpečnost židovských komunit ve Velké Británii. Ve Velké Británii a i celé EU ve Velké Británii jsme měli přes 200 různých antisemitských případů pouze v červenci tak eh, vlastně jak eskaloval toto násilí. Jsou to eh, trestné činy z nenávisti, to je neakceptovatelné. A my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, musíme zaslat velice jasný signál v celé Evropě. To, že Eh, eh, náboženská tolerance nebyla nikdy tak důležitá, jako tomu dneska děkujeme. A nyní má slovo pan Utasun jako další řečník. Parlament Europeo debe condenar sin Evropský parlament musí odsoudit bez výhrad to, k čemu došlo v pásmu Gazy a nadále dochází. Jsou to státní zločiny, které, ke kterým docházím k tom, v tomto vězení pod širým nebem v Gaze. Evropská eh, unie zde nesmí nečinně přihlížet a usnesení, které bylo dnes přijato, není přijatelné a to z důvodu vyváženosti. Eh, požadujeme od Evropské unie, aby mm, žádala na Izrael, aby ukončil blokádu a aby ukončil nelegální obsazování ehm, zemědělských ploch. Dále je třeba propustit na svobodu věsně, dále je třeba zřídit mezinárodní vyšetřovací výbor, který prošetří postup izraelské strany a válečné zločiny, ke kterým došlo. Dále je třeba pozastavit dohodu o přidružení podle článku 2 a dále ukončit projekty spolupráce s Izraelem. Na závěr říkám, že izraelský postoj vede tady k zablokování celé situace a my musíme učinit vše pro to, aby se nám podařilo překonat eh, současný stav. Děkuji. Nyní se dostáváme tím jsme uzavřeli vysvětlování hlasování. Mám ještě jedno sdělení. Obdrželi jsme pozici rady v prvním čtení společně Eh, s vyjádřením a opodstatněním eh, názoru komise. Eh, tříměsíční lhůta v rámci které parlament musí zveřejnit své stanovisko, začne běžet zítra 19. září 2014. Zápis tohoto zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího plenárního zasedání parlamentu.